42 eh, nařízení společenství číslo 45 z roku 2001 Evropského parlamentu a rady a eh, po poradách výboru pro občanské svobody, eh, justici a vnitřní záležitosti došlo k jmenování pana Justince do funkce Evropského pověřence pro ochranu dat, stejně tak jako pana Giovanna Butarelliho, který se stává zástupcem. Jedná se o společné jmenování ze strany Evropského parlamentu a rady a ve středu spolu s předsedou rady podepíšu ehm, příslušné usnesení. Eh, chtím bych vám toto sdělit, ehm, že spolu s předsedou rady ve středu 14. Eh, ledna podle článku 68 jednacího řádu podepíši eh, šest právních akt, která vznikla v, ve spolurozhodacím postupu. Titul těchto právních akt je zmíněn v zápisu. Milí kolegové,